Guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobré ráno, dámy a pánové. Tímto zahajuji zasedání. Od politických skupin EPP a ALDE jsem dostal nominace na členy delegace. Seznam těchto jmen bude zveřejněn jako příloha k zápisu jednání a pokud nebudou zde námitky, budou tímto zveřejněním platit uvedená jména za schválená. Další bod na bodu Eh, jednání je společná debata o evropském patentu. Jednak to bude zpráva Bernarda Rabka je o vytvoření jednotné patentové ochrany, dále zpráva paní Baldassare o jednotné patentové ochraně a zpráva pana Lejného systém jurisdikce pro patentové spory. A na začátek dám slovo panu kolegovi Rabkovi na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane komisaři, eh, vybraní kolegové, kolegyně ve velkém počtu. Před několika málo týdny jsem byl ve svém volebním okrsku, navštívil jsem vysoce inovativní malý podnik. Eh, v rámci prezentace mě bylo také představeno, kolik tento podnik získal patentů. Eh, to u mě vyvolalo jakýsi pavlovovský reflex a zeptal jsem se, eh, jestli mají také evropský patent, tedy ten společný a společně chráněný patent. A bylo mě řečeno zcela spontánně, že my to vlastně nepotřebujeme eh, zítra nebo dnes, to už tady dávno mělo být. My to potřebujeme dávno, poněvadž udělování patentu jednotným způsobem, to existuje už dlouho, ale jednotná ochrana ta neexistuje a ta už tady měla být dávno. Problém, kolegyně a kolegové, spočívá v tom, že po dlouhé debatě o jednotném patentu, a doufám, že pan kolega Léne se u toho zastaví podrobněji, musíme tedy konstatovat, že v Evropské Unie je jedna instituce, která to téměř znovu zhatila Evropská rada. Protože my jsme mohli mít už dávno výsledek. Po krátkých, intenzivních a konstruktivních eh, jednáních se nám podařilo Eh, dát dohromady eh, přijatelný balíček za polského předsednictví a dokonce jsme dostali ujištění polského předsednictví, že rada bude hlasovat tak, jak bylo dohodnuto. Chyběla jedna jediná věc a to bylo sídlo eh, jednotného soudního dvora. To je úkol rady toto určit, ale bohužel tady se rada neshodla, neboť tři země chtěli toto sídlo mít u sebe. A výsledek je ten, že skutečně sídlo je ve třech zemích. Kdyby se přihlásilo osm zemí, tak by snad bylo v osmi zemích. Problém ovšem je ten, že eh, zároveň s tím se měly škrtnout zásadní věci z hm, tohoto patentového práva. A sice Evropská rada se dohodla na něčem, co je v rozporu s evropským právem a sice chtěla, aby se to žádným způsobem netýkalo Evropského soudního dvora, to, tak, tak si to představuje Evropská rada a to znamená také, že tím jsou omezeny eh, legislativní pravomoce eh, Evropského parlamentu. No a eh, rada samozřejmě eh, Eh, musela si eh, zachránit tvář, takže došlo ke kompromisu. Je to eh, něco, co nás tolik netrápilo, ale skutečně v radě to byl velký problém. No a jestliže tedy se rada chtěla zachránit svoji tvář, tak jsme říkali, dobře, tak ty škrtnuté články 6 až 8 musí být ale platným způsobem nahrázeny. Kyperské předsednictví ty vlast, to vlastně dostalo z takový jakýsi horký brambor a musíme říci, že velice konstruktivním způsobem se tohoto problému zhostilo. My jako parlament jsme řekli, kompromis musí vypadat tak a tak, jinak se nedohodneme. No a nakonec se nám skutečně dosáhlo, podařilo dosáhnout přesně toho, co jsme chtěli. Není to to nejkrásnější řešení, které mohlo být, ale v podstatě eh, podařilo se nám zachránit ty tři zásadní problémy, o které nám šly, takže eh, takto o tom můžeme hlasovat. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego. A jako další na čtyři minuty dostává slovo pan Baldassare. Sí, grazie, presidente. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně, dnešním hlasování v podstatě končíme projekt, na kterém Evropa pracuje posledních 40 let, více než 40 let, konečně budeme mít možnost opravdu preventivní, efektivní, účinný systém ochrany v oblasti patentů, proto je systém, který je stávající, velice komplikovaný, neposkytuje právní jistotu a v podstatě je to i jakési, jakási daňová zátěž pro naše inovační procesy. Když se podíváme na to, kolik vás to bude stát, kdybyste chtěli mít svůj patent například ve 13 zemích eh, zaregistrovaný, tak by vás to stálo tisíce, tisíce eur. Zatímco tento nový systém bude stát mnohem méně. V současné době patenty stojí šestkrát, možná i více v Evropě než ve Spojených státech nebo v Japonsku, právě protože nemáme jednotný systém, například i v oblasti řešení sporů. Právní spory musí totiž, právní řízení musí být totiž zájeno ve všech členských státech a výsledky těchto soudních řízení mohou být um, různé, nemáme zde jednotnou jurisdikci a tato situace má závažný negativní dopad na konkurenceschopnost Evropské unie, protože aktivity, které jsou propojeny s inovacemi, lidské zdroje, vše je velice fragmentováno, statické. Vidíme zde tudíž negativní dopady a právě proto potřebujeme nový jednotný systém, který nám umožní zredukovat náklady, dokonce i na překlady, ušetření 4 až 5 tisíc eur, dále zjednodušení k přístupu k patentům a samozřejmě právní jistotu. Já, jakožto zpravodaj, kromě hlavních priorit, bych chtěl říci, že chci zjednodušit přístup k ochraně, patentové ochraně pro malé a středně velké podniky. To v mé zprávě jsou konkrétní oblasti, které by nám mohly umožnit dosažení tohoto cíle. Překlady budou tudíž za nižší náklady i pro tyto malé a středně velké podniky, které budou um, žádat o uznání patentu a zároveň získají podporu v případě, že by došlo k jakýmkoliv snahám o padělání těchto patentů. Náklady na obnovu patentů budou rovněž upraveny pro potřeby malých a středně velkých podniků. A v neposlední řadě je zde nekonečný boj ohledně jazykového uspořádání. Přechodné období zde máme desetileté, které, a toto období by mělo vést k využívání především angličtiny, ovšem do budoucna bude možnost revizí. V neposlední řadě dovolte ještě několik slov ke kompromisům, které jsme dosáhli. Měli bychom zdůraznit to, že rada bohužel nepostupovala tak, jak jsme si přáli, jde o legislativní postup. Máme zde samozřejmě spolu zodpovědnost za radu ministrů i za parlament a my samozřejmě se chceme vyhnout jakékoliv meziinstitucionální bitvě. Měli jsme zde mnoho takových potyček ve druhém čtení a právě proto jsme se rozhodli prosazovat kompromisní řešení, které by umožnilo jednotný, jednotnou patentovou ochranu v členských státech. Právě z tohoto důvodu je to tento kompromis, který by měl umožnit jednotnou ochranu ve všech členských státech a aplikaci této legislativy stejným způsobem ve všech zúčastněných členských státech. Domnívám se, že pokud se nám povede prosadit tento balík, budeme mít eh, systém patentové ochrany, zároveň právní jistotu, pomůžeme malým a středně velkým podnikům a zároveň rozvoji inovací, která je velice důležitá pro Evropu jako celek. Děkuji, kolego. Jako další řečník má na čtyři minuty slovo pan Léne. Prosím. Děkuji, pane místo předsedo, dámy a pánové. Debata o patentech pochází již ze 70. let. Již tehdy existoval požadavek, abychom v Evropě měli jednotný patentový systém. V roce 2001 tehdejší komisař Wolkerstein předložil konkrétní návrh na nařízení o patentech tento návrh tehdy ztroskotal díky jak ne, sporům v radě, jejíž příčinou byl problém, který v podstatě nemá nic společného s užíváním patentu, nehrál pro ty uživatele patentu nikdy žádnou roli. Například to byl spor o jazykový režim. A i v současné době většina patentů stejně je v angličtině a veškerý výzkum se dnes provádí to šetření se provádí v angličtině. To znamená, že několik dalších jazyků jsou tam marginální a většina ostatních téměř žádnou roli nehrají. Tehdy v podstatě přesně na tom ztroskotal první pokus komisaře Bolkestajna. Já si pamatuju, že i právní výbor v minulosti často podnikal cesty a já jako jeho zástupce do jiných zemí eh, našeho světa například do Číny. A dobře víte, jaké spory má Evropa o tématu ochrana práv duševního vlastnictví. A tehda, tehdy nám Číňané vždy říkali, jak pozadu jsme my sami s naším patentovým právem v Evropě, že dosud nemáme na jednotném vnitřním trhu jednotný systém patentové ochrany. A to ukazuje, že jak nezbytné je to konečně dořešit. Kolega Rabka hovořil o tom, že nyní máme patentový systém, který je možná dobrý pro velké nadnárodní koncerny, ale špatný pro malé a střední podniky. A my tento problém nyní vyřešíme tím, že budeme mít v Evropě jednotný patentový systém, které, který bude možné také jednotným způsobem prosazovat a který odstraní řadu problémů pro malé a střední podniky. Evropský parlament eh, sehrál důležitou úrohu při vytváření tohoto patentového balíčku. Já si pamatuju na to, že minulé volební období jsme to byli my, kdo přiměl komisi k tomu, aby vytvořila novou patentovou strategii a jsem velice věční komisaři Barnierovi, že využil možnosti Lisabonské smlouvy a nyní předložil nový návrh, či respektive nový balíček jako návrh, který nyní konečně po dlouhých diskuzích vyústil v tento výsledek. Eh, Skutečně Lisabonská smlouva nám dala nový právní základ pro ochranu práv duševního vlastnictví a rovněž možnost posílené spolupráce, pomocí které se nakonec podařilo vyřešit a překonat ten spor o jazykový režim a dospět k možnému řešení v rámci evropské legislativy. Dámy a pánové, soudní systém, který já tady budu představovat a který je eh, tématem mé zprávy, je něco, co se nachází mimo právní strukturu Evropské unie. Víte, že Rada tehdy si vyžádala posudek Evropského soudního, Evropského soudního dvora a Evropský soudní dvůr se nevyslovil pro centrální evropský soudní systém, který by byl zakotven v rámci evropských společenství ale soud tehdy jasně ukázal cestu směrem k soudnictví, které sice bude nadnárodní, které se bude orientovat podle příkladu zemí Beneluxu při vytváření patentového systému, ale ve vztahu k Evropskému soudního dvoru bude tento soud fungovat jako národní soud. A já si myslím, že právě tyto prvky, které Evropský soudní dvůr vyžadoval ve svém stanovisku, jsou zásadní. My o tom nerozhodujeme, my e, zde máme pouze právo konzultace, ale já si myslím, že veškeré tyto prvky byly Eh, v tom, co se nyní navrhuje, dobře zohledněny. A důležité je to, tam, kde existují kompetentní soudní komory v členských státech, které se týkají porušování či neplatnosti patentů. Eh, tyto komory mohou být zaintegrovány do stávajícího systému a budoucího systému než, mnohem lépe, než jak by tomu bylo, kdybychom měli centrální evropský systém. A na závěr, členské státy, které se nepodílejí na posílené spolupráci, se doufám v budoucnosti rozhodnou, že se připojí k těm 25, které již posílenou spolupráci takto chtějí zavést a že se nám pak podaří mít skutečně na vnitřním trhu jednotný patentový systém. Je hezké, že jsme využili možnosti Lisabonské smlouvy, ale nejlepší by bylo, kdyby se do systému zapojili všechny členské státy. Děkuji. Děkuji, kolegové. Jako další řečník má jménem Rady slovo pan Luka. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, je mi velkou ctí, že dnes mohu být mezi vámi a mohu vám oznámit, že včera na Radě pro konkurenceschopnost naši ministři jednomyslně souhlasili s tím, že bude zřízen eh, jednotný evropský systém patentové ochrany, to je obrovský krok pro Evropskou unii, protože eh, myšlenka jednotného evropského patentového systému je něco, co pochází již ze 70. let minulého století. Tehdy Evropská unie měla jinou formu, ne tu, kterou má dnes. A již tehdy eh, byl velice rozšířen názor pojetí, že takovýto jednotný patentový systém by byl velice důležitým motorem pro konkurenceschopnost inovativního průmyslu a že by vytvořil skutečný jednotný prostor pro patenty. Od té doby jsme ušli dlouhou cestu. Eh, někdy jsme se spíš na cestě zastavili a postávali, návrhu nebylo mnoho, ale nyní konečně máme zde výsledek. A já bych chtěl přivítat, že jsme opravdu krátce před skutečným vytvořením jednotného evropského patentového systému. Právní rámec pro zřízení tohoto systému vytvoří možnost jednoduchým způsobem a nenákladným způsobem mít přístup k velice kvalitním patentům, které budou potom platit v celé Evropské unii. Zároveň dojde k tomu, že se zefektivní možnost patenty uplatňovat. Zřízení jednotného evropského patentového systému znamená, že náklady na patentovou ochranu se v celé Evropské unii pravděpodobně sníží až o 80%, možná dokonce o vyšší procento. Máme zde spohledové odhady, které říkají, že jednotný evropský patentový systém sníží průměrné náklady na patent a to z 36 tisíc eur na 4 tisíce eur 700. To je velice silné snížení nákladu a to umožní evropským patentům, aby se rozšířily za konkurenceschopné ceny a aby mohli také platit eh, a prosadit se vůči trhům našich hlavních konkurentů v Japonsku a USA. Zároveň bude možné to, že patenty budou nyní přístupné i pro malé a středně velké podniky. Ale jak jsem již uvedl, ten patent bude relativně levný, ale bude vysoce kvalitní. Bude to tedy levné, levná a vysoce kvalitní ochrana duševního vlastnictví. Toto ovšem je možné zajistit pouze v případě, kdy budeme mít zároveň jednotný soud pro patenty, který bude fungovat efektivně za přiměřených nákladů. To eh, vylepší důvěru průmyslu v systém jednotné patentové ochrany a bude možné tuto ochranu optimálním způsobem využívat. Je tedy nutné, abychom měli speciální soud, který E, bude dbát nad tím, aby se patentové právo uplatňovalo jednotlivým způsobem a který se postará o to, aby existovala předvídatelnost v oblasti evropského patentu. Z tohoto důvodu e, bude v únoru předložen návrh mezi vládní dohody mezi členskými státy s cílem zřídit jednotný soud pro patenty který bude mít tedy jednotnou jurisdikci v oblasti patentových sporů, které se budou týkat evropského patentu s jednotným účinkem. Evropský parlament naprosto podporoval naše odhodlání e, s cílem zřídit systém patentové ochrany, e, ve kterém budou fungovat přístupné patenty které sebou nenesou příliš vysoké náklady. To bude hlavně důležité pro malé a střední podniky. Já si velice vážím konstruktivní spolupráce eh, našich obou institucí. A zejména bych chtěl poděkovat panu Rabkajovi, panu Baldasaresmu a panu Lénemu za jejich práci jako zpravodajové. Oni se věnovali těma třema tématům, které doplňují mozaiku celého balíčku a oni e, jim věčíme na to, že jsme se dokázali shodnout. To, co máme dnes nyní na stole, je velmi dobrý výsledek, je to dobrý text, který e, se hraje důležitou roli pro zřízení soudu. Dámy a pánové, my jsme doufali, že se k novému systému připojí všech 27 členských států. Bohužel tak tomu není a musíme se tedy vydat cestou posílené spolupráce, což je vždy ten poslední prostředek, prostředek ultima ratio, pokud jde, dojde k vyčerpání všech ostatních možností. V tomto případě je tomu tak, že jednotná patentová ochrana je tak důležitá pro naši budoucí konkurenceschopnost, že jsme prostě již nemohli déle čekat na ostatní a vydali jsme se cestou posílené spolupráce. Já ovšem doufám, že se k nám připojí i veškeré zbývající členské státy. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A jako další řečník má slovo pan komisař Barnier jménem komise. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den. Dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně, jak už jste zmínil, pan minister Lukas, jsme téměř na konci této dlouhé cesty všech na předsednictví, která se věnovala této problematice především v posledních dvou letech, především kyperské předsednictví, které bylo nesmírně aktivní na tomto poli. Samozřejmě jsou svědky této dlouhé cesty, jakože vy, dámy a pánové. Je to oblast a rád bych to řekl, pan předseda Lene již se o tom zmínil, pan Rabkaj, pan Baldasáry, zpravodajové rovněž projevili mnoho kompetence v této oblasti, mnoho trpělivosti a opravdu takový ten pocit udržet eh, tento důležitý společný zájem eh, celé Evropy a v podstatě to my se rovněž Evropská komise eh, připojíme k tomuto dlouhému procesu, možná až příliš dlouhému pro některé podniky, kterým chyběl tento nástroj ochrany v oblasti společného trhu. Ano, ano, v podstatě už od 60. let minulého století jsme se věnovali této rozprávě postupně, mnoho selhání tam na této cestě jsme zaznamenali a já jsem v roce 2000 Deset v podstatě byl prvním komisařem, který se věnoval této problematice. Nebo já doufám, že budu tím posledním a že dosáhneme určitého úspěchu. To Dovolte nějaká čísla, vy už jste se o tom zmínili. V roce 2011 ve Spojených státech američané předložili 224 tisíc patentů v jednom roce. V Číně 172 tisíc. Pan předseda Léne o tom hovořil. U nás to bylo 62 tisíc v Evropě. A to je jeden z důvodů, jistě ne. Jediný důvod je právě ta složitost a náklady, které jsou spojeny, které jsou propojeny s touto patentovou ochranou na vnitřním trhu. A my v podstatě v současné době jednak pokročíme v této oblasti pro evropskou ekonomiku, pro naše podniky, bude to patentová ochrana, která bude platná v 25 členských státech. Rád bych vám řekl, tak jak už se o tom zmínil pan Léne, že dveře jsou otevřené. Samozřejmě nebude zde žádná diskriminace, pokud jde o podniky, ať už jsou to italské nebo španělské podniky. Překlady samozřejmě můžeme Mm, provádět i v těchto jazycích pro komerční využití. A v podstatě tento progres, který jsme dosáhli, já doufám, že umožní oběma vládám těchto států se připojit a mm, dokončit tento unikátní nástroj pro společný trh. Já bych to rád řekl za Evropskou komisi. Ta, tyto dveře jsou samozřejmě otevřené. A nyní ta společná přepážka, to společné okénko, tak aby všichni, pod, všechny podniky se mohly těšit z této oblasti. Rád bych rád bych poděkoval i Evropskému úřadu, patentovému úřadu v této oblasti za spolupráci. Pan Lukas o tom hovořil v podstatě, že ta cena klesne mm, sedmkrát, my možná si myslím, že až desetkrát. To je úžasná zpráva především pro malá a středně velké podniky, pro různé laboratoře, pro jejich konkurenceschopnost. No a když se podíváme na ta jednání, pan eh, Rabka se o tom zmínil, to znamená rovněž ten jednotný systém, pokud jde o jurisdikci, která umožní sjednotit i soudní záležitosti. No a dále jsou to záležitosti jazykové, jazykový režim, my na tom v současné době pracujeme, například eh, automatické strojové překlady a tak dále, které by měly být k dispozici ve všech jazycích od samotné registrace. A budeme zde mít samozřejmě i tento přechodné období, ve kterém budeme mít možnost přeložit eh, patenty do všech jazyků Evropské unie, včetně italštiny i španělštiny. My chceme samozřejmě zajistit eh, i um, šíření všech specifických technických informací ohledně těchto patentů v celé Evropské unii. Čili toto je opravdu veliký pokrok, který podle mého názoru znamená obrovský rozdíl dostan proti rozvoji oproti tomu, jak to vypadalo v minulosti ta posílená spolupráce, jak víme, Lisabonská smlouva ji umožňuje, ty dvě poslední státy, o kterých jsem se zmínil, se mohou připojit k tomuto našemu postupu. Samozřejmě je to tento poslední kompromis, o kterém se zmínil pan Baldassari, pan Rabkaj. Já doufám, že mm, mohu říct, že v podstatě je to ten nejlepší dynamický kompromis, který jsme dosáhli pro konkurenceschopnost, pro zaměstnanost, pro malé a středně velké podniky, pro podnikavost, podnikatelství v Evropské unii. Rád bych poděkoval, dámy a pánové, protože v podstatě tento text, který navrhujete, to je mm, další kamínek v této naší společné agendě, kterou Evropská unie potřebuje, mm, obnovení ekonomiky, růstu, oživení ekonomiky. My jsme předkládali společně v rámci Single Market Aktu 1 a 2 mm, téměř 55 mm, nových návrhů, jsou to nové návrhy, které by měly umožnit tuto, um, ulehčit celou tuto problematiku, profesionální um, průkaz, a tak dále, čili mm, transparentnost bankovních eh, poplatků, zjednodušení veřejných zakázek, eh, elektronická agenda, elektronický podpis a tak dále. A patenty to v podstatě to všechno má obrovský symbolický význam. A nyní samozřejmě to bude na ministrech, aby realizovali Ehm, tento náš projekt, potřebují ho malé, středně velké podniky, naši občané a tak dále. To jsou konkrétní, konkrétní signály toho, že my všichni spolupracujeme na pokroku ve prospěch všech našich evropských občanů, ve prospěch Evropské unie. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní promluví za výbor pro průmysl, výzkum a energetiku pan Mesároš na dvě minuty. Děkuji vám. Především bych chtěl poděkovat panu komisaři a spolu s pravodajům za vynikající práci, kterou jste odvedli. Evropská unie je v zásadě inovativní společnost a zde musí být chráněno duševní vlastnictví. Vytváření systému celounijního je něco, co si dlužíme. Evropská unie už po desítky let pracuje na systému, který eh, zjednodušuje a posiluje tento patentový systém. Bohužel eh, to, že to tak dlouho nemáme, vede k tomu, že čím dál tím více zaostáváme za zbytkem světa. Tímto novým systémem se zejména snižují náklady na patenty. A to je důležité pro malé a střední podniky Společný evropský systém patentové ochrany je také přínosem k dokončení společného trhu. Evropa bude konkurenceschopnější, eh, bude schopna eh, zlepšit svoji konkurenční pozici v mezinárodním soutěži. Země respektive firmy eh, budou moci pouze jednou eh, patentovat to, co patentovat chtějí a eh, tím to bude platit v celé Unii. Je mi velice líto, že zde máme dvě členské země, které se dosud nepřipojily, ale já doufám, že se časem připojí. Tento nový evropský patentový systém jistě vytvoří lepší právní jistotu a bude to přínosem pro malé a střední podniky, jakož i pro nové startupy založené na eh, inovacích. Jsem rád, že se podařilo dosáhnout řešení o třech sídlech, když už tady to nešlo s jedním sídlem. Děkuji vám, pane kolego, a jako další paní Regnerová na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, pane ministře a také vážení pánové předsed, eh, předkládající. Především chci vám všem poblahopřát k tomu, že se podařilo eh, dosáhnout zhody. Eh, skutečně se nám daří dosáhnout konečně jednotné patentové ochrany a to po 50 letech úsilí. Eh, Eh, nám se už eh, před letní pauzou eh, podařilo dosáhnout kompromisu a čekali jsme, že dojde k odhlasování v radě, ale poté jsme se dozvěděli, že rada vyškrtla tři důležité odstavce nechápali jsme. Bylo to mnohokrát již zmíněno, ale prostě takto očividné porušení unijního práva, to jsme tady snad ještě neměli, je skutečně eh, velice napováženou, že eh, orgán, který sám nemá eh, legislativní povahu, že si dovolí kompromisní právní dokument změnit tak, že de facto zcela zničí jeho smysl. Eh, jestliže eh, komise je tady eh, strážcem smluv, tak parlament je strážcem demokracie. A my tedy děkujeme našim třem zpravodajům, kteří neunavně pracovali na tom, aby ty tři odstavce, jejich podstata, aby se dostala do tohoto hm, návrhu zpátky. A sice eh, máme zde eh, potvrzenou roli Evropského soudního dvora. Eh, jakožto autorka stanoviska ústavního výboru ke soudnímu systému pro řešení patentových sporů chci říci, že účinný jednotný systém patentové ochrany pomůže z krizi zejména malým a středním podnikům. Eh, validace patentu bude platit ve všech zapojených členských zemích a budeme mít také eh, jednotný patentový soud. Nejvyšším principem ochrany patentu je ten, eh, že ten jednotný soud pro, patento, pro patenty musí respektovat unijní právo a to znamená, že také musí respektovat roli Evropského soudního dvora v souladu s článkem 267. Já bych chtěla apelovat na všechny členské země zapojené do posílené spolupráce, aby se účastnili také na mezinárodních dohodách, které jsou, budou doprovázet tento jednotný patentový systém. Dámy a pánové, Závěrem dovolte, abych zdůraznila a připomněla také to, jak důležité je, aby Evropa podporovala inovativní mozky, eh, vynálezce a aby je také chránila a pokud možno nebyrokratickým a nedrahým způsobem, aby mohli obstát taky ti malí. Eh, veškeré přihlašování se k inovacím v Evropě nestačí, pokud nebudeme tyto inovace také dostatečně podporovat a chránit. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně, a dostáváme se k řečníkům za jednotlivé frakce. Jako první řečník má slovo za frakci EPP pan Svěvka na čtyři minuty, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře, pane ministře, milí kolegové, kolegyně. Toto je nesmírně důležitý den, který v podstatě končí mnoho měsíců naší práce, který, které vedly k vytvoření jednotného patentového systému v Evropě. Nesmíme zapomínat na to, že EU a společný trh si musí najít své místo v globální ekonomice v období krize, hospodářské krize, kdy je důležité mít špičkovou ekonomiku pro schopnost vytvořit nová pracovní místa, musíme reagovat i na ekonomické a finanční následky ekonomické krize. A to, že Evropská unie připravuje tyto nástroje, je velice důležité, protože to vede k dosažení těchto cílů. A já jsem nesmírně potěšen tím, že finalizujeme práci na tomto důležitém nástroji, který by nám měl umožnit dosáhnout tohoto cíle, který nám umožní stát se více inovačními, přispějeme k novým vynálezům, inovacím a tak dále. V minulosti patenty a ochrana patentová představovaly obrovské náklady. My ovšem víme, že za těmito patenty je mnoho důležitých myšlenek, které by mohly prosadit a posílit roli Evropské unie jakožto hráče na společném, na celosvětovém trhu. Je neakceptovatelné, abychom byli někde na chvostu tohoto vývoje. Já jsem hovořila s mnoha vynálezci u nás v Polsku, kteří mi tvrdili, že v podstatě jim patenty nestojí za to, protože náklady jsou obrovské a to, že by měli jistotu využití svých vynálezů poté v průmyslu, to je minimální. Právě proto naše práce by mohla změnit tuto situaci. Samozřejmě, že jsme mohli finalizovat, dokončit tuto práci mnohem dříve. Měli jsme, ano, Někdo může říct, že 6 měsíců spoždění, když se na to díváme s, ohled, s pohledem několika desetiletí jednání o jednotném patentu, že těch 6 měsíců asi není nějaké obrovské spoždění. Asi máte pravdu. Ovšem, já, když si vzpomenu na ten entuziasmus, um, který představovala tato oblast um, i pro naše polské předsednictví, mm, je mi velice líto, že ráda v podstatě se poté chovala tak, jak se chovala, došlo k určitému neporozumění, určitým argumentům, které byly eh, které zazněly a které v podstatě eh, nás donutily pracovat na kompromisu. My v podstatě na tom kompromisu jsme pracovali. Eh, pan Cameron i bryští kolegové, jak víme, se snažili o změnu v této oblasti, zásadní změnu sílem lépe chránit britské zájmy. Já osobně bych ovšem rád eh, uvítal to, že jsme tuto práci opravdu dokončili. Ovšem nesmíme usnout na Vavřínech, protože vytvoření jednotné patentové ochrany a společného tribunálu, to jsou klíčové záležitosti. Ovšem tento proces společného patentu musí být velice logický, musí zde být logické procesy. Nebo například eh, nesmíme nesmí zde dojít k nějakému, pod, nějakým podivným postupům, protože jinak bychom si nezískali mnoho podporovatelů v této oblasti. Ještě jednou bych rád poděkoval všem, spravo, všem spoluzpravodajům a jsem opravdu rád, že jsme tuto problematiku dokončili. Děkuji. Děkuji panu kolegovi a jako další řečník má jménem frakce SED na tři minuty slovo pan Koferaty. Děkuji. Milé kolegyně a milí kolegové, dnes jsme velice blízko důležitému výsledku. Ten výsledek je o to důležitější, když zohledníme, jaké rizika v sobě skrývá to, pokud bychom ztroskotali v poslední fázi vyjednávání, projednávání návrhu komise. Pan komisař Barnier eh, dospěl k výsledku eh, ohledně tématu, o kterém se diskutuje již od 70. let a dokázala vyřešit mnoho právních eh, sporů. Vytvoření jednotného systému patentové ochrany v Evropě je zásadní pro růst, pro další rozvíjení se vnitřního trhu a pro konkurenceschopnost. Vítáme vyjednávací schopnosti Evropského parlamentu, který v trialozích dosáhl důležitých výsledků. To posílí integraci malých a středních podniků, což je velmi důležité pro náš produkční systém. Malé a střední podniky budou silněji zaintegrovány do oblasti ochrany patentů a to samozřejmě souvisí zejména s eh, otázkou nákladů na překlad. Toto téma bylo eh, předmětem velkých spekulací a také sporů. Ovšem musím říci, že ten výsledek, který nyní máme, se hází do jednoho pytle s opatřeními, která jdou ve prospěch zemí, které nejsou chráněny v oblasti jazykového režimu. Chci poukázat na jednu věc. V červnu se parlament rozhodl odložit hlasování a řekl, že je velice rozhořčen kvůli tomu, že rada se tak zatvrdila. Dále parlament tehdy rozhodl dvě věci, totiž, že nechce z celé záležitosti udělat mezi institucionální boj a zároveň, že chce dodržet smlouvy. Po měsících vyjednávání máme nyní na stole kompromisní návrh, který zohledňuje právní základ. Máme tedy jednotnou ochranu pro práva duševního vlastnictví. Kompromis dokázal vyřešit veškeré pochyby, které se pojily se zavedením Evropského jednotného systému patentové ochrany. Pokud se nedokážeme postoupit vpřed a celou věc dokončit, budeme mít i nadále v Evropě velice neuspokojivou situaci. Myslím si, že jsme opravdu krátce před pozitivním výsledkem, pokud si zohledníme ty čtyři cíle, které máme, a to je méně nákladů, více ochrany, jednodušší administrativní postupy a více právní jistoty. Náš výrobní systém potřebuje takovéto impulsy. A pokud je eh, to, tu věc dokončíme, tak z toho bude mít naše ekonomika velké výhody. Děkuji. Děkuji panu kolegovi a za Alde na tři minuty paní Wikström. Prosím. Děkuji, pane předsedo. V zásadě existuje pouze jedno slovo, které dokáže popsat, charakterizovat tu celou atmosféru a to je slovo konečně. Konečně jsme dosáhli toho, o co jsme se snažili čtyři desetiletí. A to je jednotný evropský patent. I když jsme všichni věděli, jaké pozitivní dopady by mohl mít takovýto patent pro vědce, výzkumníky, pro univerzity a pro podnikatele. Přesto jsme museli jí, ujít velice dlouhou a velmi obtížnou cestu. A nakonec jsme museli se vydat směrem posílené spolupráce 25 z 27 členských zemí. Jen tak jsme dokázali dospět k dohodě. Chtěla bych ovšem zdůraznit, že dveře jsou široce do kořán otevřeny jak pro Itálii, tak pro Španělskou. Mnoho se kdykoliv připojit, jakmile pocítí potřebu toto učinit a já doufám, že v budoucnu se tyto země rozhodnou se do systému připojit. Chtěla bych dnes výslovně poděkovat panu komisaři Barnierovi za jeho neutuchající úsilí, za jeho práci na tomto návrhu. A jsem potěšena, že pan komisař Barnier bude tím komisařem, který dovede tento návrh až k cíli. Chtěla bych rovněž poděkovat našem třem zpravodajům, panu Rabkajovi, panu Baldasaremu a panu Lénemu, kteří velmi konstruktivně vedli vyjednávání za parlament a jsem potěšena, že jsem mohla být součástí tohoto procesu. Naše politická skupina se vždy zasazovala o společný evropský patent, který poskytuje jednotnou ochranu a který je skombinován se zřízením jednotného soudnictví pro patentové spory. Jde nám o to, aby evropské inovace, evropské vynálezy mohly být chráněny a aby to nestálo desetkrát více než v USA. Rovněž chceme vyřešit potíže s různými systémy soudnictví a soudů v jednotlivých členských státech. Zřídíme jednotný soud pro patentové spory a budeme mít jasná jednotná pravidla. Mým cílem bylo vždy, abychom měli rovnováhu v evropském patentovém systému a abychom vytvořili systém, který sebou nebude přinášet příliš velkou byrokratickou zátěž a přesně to se nám podařilo. Proto je dnešní den dnem historickým. Vytvořili jsme milník, který posílí evropský vnitřní trh a toto bude vytvářet růst a blahobyt v našich členských zemích právě nyní, v těchto obtížných dobách. Je to velice důležité, protože my musíme vyvést Evropu z krize. Já neříkám, že patentová ochrana je řešení pro veškeré problémy, ale je to jeden prvek, je to jeden kamének v mozaice. Děkuji. Děkuji paní kolegyni a jako další řečnice bude mít slovo za zelené paní Lichtenbergerová za tři minuty a půl. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Zatímco dnes debatujeme o v uvozovkách evropském patentu, rozhoduje Evropský soudní dvůr o právním základu, který o tom Eh, který se k tomu vztahuje. Eh, to jsme vždycky respektovali, jenom dnes ne. Proč? Eh, já k tomu chci říci jednu věc. My jsme vždy bojovali a já jsem vždy bojovala za evropský patent, který je přístupný, není drahý, který mohou používat malé střední podniky a který nás posune vpřed. Ale to, co máme dnes na stole, nesplňuje tyto podmínky. Kolega Rabka už hovořil o historii tohoto patentu, která byla samozřejmě velmi problematická. My se zde lišíme v náhledu na dosažený kompromis, který máme na stole poté, co eh, rada eh, nejdříve vymazala, eh, a to na přání premiéra Camerona, ty nejdůležitější části tohoto, této dohody. Je to kompromis, který nyní dosahujeme pomoci mezinárodní dohody. A to je třeba říci, že to de facto není pravý evropský patent. My eh, de facto se vzdáváme možnosti ovlivňovat prostředí pro evropské patenty a Evropský soudní dvůr má minimální možnost eh, se k tomu vyjadřovat a vznášet námitky. To prostě musíme tady říci. Eh, musíme si položit i další otázku pro koho je dobrá tato současná úprava. Systém se dále komplikuje a to, co je komplikované, eh, tak to stojí v cestě zejména malým a středním podnikům, zatímco ty velké si mohou eh, najmout zástupy eh, právníků a expertů. Pro malé střední podniky je to daleko těžší a proto se na nás obracejí a říkají, prosím, tak to ne, tento druh patentu nám nepomůže. Další věc, i větší podniky a, eh, veře, a Občanská společnost také protestuje, říkají, toto evropské hospodářství nepomůže. Otázka nákladu. Ano, eh, získání patentu je zřejmě tedy eh, výrazně levnější, ale náklady na spory eh, ty jsou tak komplikované, že budou ještě více škodit malým a středním podnikům. Také hospodářská sféra odmítá tento kompromis. Pokud se týče dalšího rozvoje eh, patentového práva, tak k tomu mohu říct ještě pár eh, slov. Patentová praxe v Evropě eh, jde často až na hranicích patentovatelnosti, ať už je to celoživotní patent, doživotní patent, patentování softwaru a podobně. My máme velmi omezené možnosti zajistit to, co Eh, zajišťuje dnes evropská úroveň. Prostě není to evropský patent, jak jsme si ho představovali a proto já s ním nemohu souhlasit. De facto ohrožuje to, co předstírá chránit. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A jménem e CR na dvě minuty, pan Karim na dvě minuty. Pane předsedo, děkuji vám. Dovolte, aby začal poděkováním eh, spolu s pravodajům a také kolego, panu komisaři Barnierovi. Kolegové, toto skutečně je dokonalý příklad toho, co je na Evropě špatně eh, tolik kolegů, kteří jsou zkušenější, tady neustále opakují, že takováto opatření tady měla být už mnoho let a my jsme to nechali 40 let čekat ve výboru jsem řekl, že bychom měli například mít kompromis, že bychom měli eh, německý eh, mluvící, mluvící soud v Londýně, eh, francouzský mluvící ve Frankfurtu a tak dále. Naši inovátoři potřebují patent a je skutečně nutné, abychom zde jednali rychle Čína už nám dýchá na záda. Jaká je tam situace jako zpravodaj eh, pro eh, dohodu o volném obchodu s Indií? Já si pamatuji, jak jsme tam eh, hovořili o tom, jak by Indie si měla chránit svoje duševní vlastnictví. A dnes, když se ohlížím za to, jak to vypadá v Indii a jak u nás, tak opravdu jim závidím, protože my jsme opravdu zůstali daleko vzadu. Ve Spojených státech tam mají třikrát tolik patentů než u nás, v Číně dvakrát tolik. Pokud se týče e, růstu, e, opět Čína, Spojené státy a Japonsko mají dohromady 82% tohoto růstu na svědomí. My skutečně musíme reagovat na situaci. Je tady naléhavá potřeba. Děkuji vám, pane kolego, a jako další na minutu a půl za frakci GUE pan Maštálka, prosím. Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl poděkovat především zpravodajům za odvedenou práci, která vůbec, vůbec nebyla jednoduchá

přenos suverenity z národních států na Unii. Máme ve Velké Británii respektovaný eh, soud, který opravdu mm, je ohrožen a který eh, naši specialisté ve Velké Británii tvrdí, že ve Velké Británii nepotřebujeme tuto změnu. Jsou zde veliké obavy, pokud jde o jmenování do nového společného soudu, kvalitu ohledně jeho rozhodnutí. Nemělo by jít o nějaké meriokratický systém Eh, jmenování. Zdá se, že členské, eh, to znamená, že eh, členské státy budou moci rozhodnout bez toho, aby tyto soudci měli dostatečnou praxi. V podstatě mnoho zemí ani nemá dostatek odborníků v této oblasti. Máme zde mnoho legislativy v této oblasti. Zdá se, že to v podstatě bude pomáhat pouze velkým podnikům na úkor malých a středně velkých podniků. Jednotlivci i malé podniky budou znevýhodněny, pokud jde o vynálezy, protože zde budou obrovské obrovské náklady. Bude to pro ně velice nepříjemné, protože se budou muset obrátit na soudy, mm, řekněme ve Francii nebo v Německu a ne na místní soudy. Bylo nám řečeno, že dojde k úsporám, ovšem odborníci si to nemyslí. Spory se zvýší údajně třikrát eh, naše eh, strana bude hlasovat proti těmto návrhům a opatřením. Prosím, pane kolego, akceptujete modrou kartu od pana Karima? Vážený pane předsedo, pane Patané, to, co jste řekl, to je nesmysl. Toto opatření v podstatě připravujeme posledních 40 let. Mohl byste mi říci, kdy jste alespoň jednou navštívil eh, výbor a, eh, argumentoval tímto způsobem. Měli jste mnoho příležitostí jeden člen UKIPu to nikdy neudělal a zde najednou eh, vystoupíte na tribuny. To opravdu, to je úplný nesmysl, to, co jste zrovna řekl. Pane Betne? Vážený pane Karime, já samozřejmě jsem až takový zastáncem EU jako vy. Ovšem, doktor Jaken Patenberg je odborníkem v této oblasti Ehm, pracuje i v Mnichově a Paříži, byl členem výboru odborníků a v podstatě já zde mám tyto informace z jejich dokumentu z roku 2011. Já skutečně na rozdíl od vás nechci mít čím dál tím více EU legislativy, ale vždycky se obracím na názory odborníků, kteří vědí, o čem hovoří. Já vím, pane Karime, že by to byla zábava ehm, pokračovat v tomto Eh, rozhovoru dále. Ovšem prosím, abyste mě informovali o vaší osobní diskuzi. Už vám nemohu udělit modrou kartu, moc se omlouvám. Jako další řečník na minutu a půl pan Zestra, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Tento jednotný evropský patent byla výborná, vynikající myšlenka, automatická patentová ochrana ve všech evropských zemích pomocí standardizace a vzájemného uznávání. To je výborná myšlenka. Ta myšlenka je vynikající, ale ta realizace se natolik zkomplikovala, že skutečná ochrana práv duševního vlastnictví se stala ještě nejistější. Nyní máme tedy budeme mít právně nejistotu, bude tam řada různých systémů v rámci přechodného období i délka trvání přechodného období je nejistá, tímto vzniká další nejistota a e, méně drahé to celé rovněž nebude. Pro malé a středně velké podniky, které jsou činné pouze na národní úrovni, se náklady zvýší. A nová sídla soudu v Paříži a dalších zemích e, také nebudou zadarmo. Eh, celý systém by byl býval mnohem smysluplnější, kdyby se do něj zapojilo Španělsko a Itálie. A myslím si, že namísto té miliardové podpory, že by tyto země mohly se zapojit eh, jaksi na oplátku za tu miliardovou podporu, kterou dostávají, ale nezapojili se. Takže tady máme situaci, že podniky mají pocit, že nejsou zastoupení, že se nehájí jejich práva, i občané mají tento pocit, takže já mám pocit, že tato politika je jakási samo účelná. Děkuji. Jako dalšího řečníka máme na čtyři minuty pana Lopese Isturise Vajta. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Po mnoho let jsme se snažili vytvořit patentový systém, který by byl skutečně evropský a poskytl jednotnou ochranu na celém evropském území. V tom se všichni shodneme. A já jsem také toho názoru, že takovýto patentový systém by měl mít v rámci našeho eh, práva EU. Ten systém by měl mít spravedlivý, nesměl, neměl by být diskriminační a měl by dodržovat eh, smlouvy z hlediska jednoty, vyváženosti a rovněž by měla zohlednit malé a středně velké podniky a podpořit inovace v celé Evropské unii. Myslím si, že všichni, kteří jsou zde přítomni v sále, eh, se shodnou se mnou v těchto zásadách. Nyní máme velice složitý systém, je to diskriminační systém, eh, ty náklady nejsou nutně nižší, nevytváří právní jistotu a v podstatě poškozuje účastníky takového toho procesu a myslím si, že nepovede ani k lepšení inovací a konkurenceschopnosti. Samozřejmě ještě musíme vyčkat na rozsudek Evropského soudního dvora, ale zde máme tedy vytvořeno jakési jednotné právo a potom jednotný soud, který má tři různá sídla. Mám pocit, že Evropská komise to prostě vzdala, že vzdala svou snahu nalézt řešení, které by odpovídalo smlouvám. Je tady cesta posílené spolupráce. My navrhujeme, aby veškeré tři zprávy se odmítly. Rada se nyní prosadila, nejenom Španělsko a Itálie se obrátili na soudní dvůr. A cíle, které mají, jsou sice velice nebo které máme všichni, jsou velice dobré, ale ta cesta, kterou jsme zvolili, je špatná. Zvýhodňuje velké podniky a znevýhodňuje malé podniky, ale v Evropské unii je více než 90%, má, ehm, to jsou malé a střední podniky, které potřebujeme chránit. A to, co vytváříme, podporuje monopoly, je to proti eh, svobodné, volné hospodářské soutěži. A vytváří to prostor pro to, aby tady opravdu někdo si utrhl část trhu pouze pro sebe a nepustil tam nikoho jiného a to nepodpoří inovace. Eh, majitel, držitel patentu je příliš chráněn, nedochází k vyvážené ochraně. Patentový systém, který nám tady navrhujete, povede k roztříštěnosti vnitřního trhu, bohužel tedy je tady ta posílaná spolupráce, Těch 25 členských států, které se proto rozhodly, pravděpodobně podepíšou tu mezinárodní dohodu pro zřízení jednotného soudu pro patenty. Bude to naprosto složité, příliš komplexní, velice drahé. Pak tam budou různé soudy, které jsou do toho zapojeny možnost eh, zvolit růz, různou cestu a myslím si, že to opravdu nevytvoří ideální právní jistotu a dále překlady. To nestačí tak, jak je to upraveno. Je to nedostatečné, Některé podniky musí, mohou eh, vše upravit ve své mateřtině, jiné podniky musí vše upravit v jazyku, které, který je pro ně cizí, takže to také vytváří pro některé podniky výhody, pro některé podniky nevýhody. Nyní zde máme kompromis, o kterém budeme hlasovat, ale my se tím vlastně zříkáme jednotného evropského patentového systému. I to není skutečná evropská vize. Ani z hlediska jazyků jsou tři, ani z hlediska soudů jsou také tři. Účinek patentu také to není ideálně dořešeno. E, pak zde máme ochranu práv duševního vlastnictví, e, právo hospodářského soutěže. Institut Maxe Planka říká, že ten patent je jasným krokem zpět s ohledem na kvalitu a právní jistotu. My jsme zde měli možnost zmodernizovat patentový systém, e, to jsme ovšem nevyužili. Měli bychom se tedy vrátit zpět k duchu smluv a celou věc nám propracovat. Děkuji, děkuji mnohokrát panu kolegovi. Jako další řečnice bude mít slovo paní Geringer de Odenberg na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo po 30 leté trnité stezce vyjednávání eh, konečně máme cíl na dohled a na stole leží kompromisní balíček. My budeme moci tedy chránit naše patenty alespoň 25 členských zemí, což je velké zjednodušení oproti současnému stavu a také ušetříme 80 nákladů. Konečně zde máme nástroj, který bude chránit konkurenceschopnost Evropské unie. V současné době je patent desetkrát tak drahý eh, ve srovnání se Spojenými státy eh, u nějakých 25 eh, tisíc eur. Ale díky tomuto návrhu se skutečně daří toto zlevnit na jednu pětinu. Samozřejmě eh, je to velká nevýhoda vůči americkým konkurentům, poněvadž evropské eh, firmy si současné náklady často nemohou dovolit. Navrhujeme systém, který je jistější, bezpečnější a levnější. Každá firma se bude moci nyní rozhodnout, zda požádá o národní patent nebo o evropský patent platný v jednom nebo více členských zemích, anebo eh, o unijní jednotný patent, eh, o kterém dnes hovoříme. Také soudy a soudní náklady eh, jsou tedy ulehčují situaci malým a středním podnikům. Já se domnívám, že je to kompromis přijatelný pro všechny. A ty články 6 až 8 eh, ty jsou nyní předmětem interinstitucionální dohody. A my dnes máme eh, funkční text, konzistentní text, který de facto se zas oproti tomu původnímu tolik nezměnil. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajům a panu komisaři Barnierovi. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní na minutu a půl paní Tajn. Pane předsedo, vážený pane komisaři Barniere, kolegové, eh, Evropané a zejména naše podniky a ty malé a střední v první řadě dlouho čekali na tento ten. Už čtyři desítky let se pokoušíme zavést jednotnou patentovou ochranu v současné době sice každá členská země uznává patent eh, daný v jiné zemi, ale je třeba absolvovat administrativní proces a to jsou náklady, které si mnozí nemohou dovolit. Patentová ochrana v Evropě je mnohonásobně dražší než ve, spojeném, eh, ve Spojených státech a de facto eh, ani Eh, Čína. Čína ta se nám směje, protože už je daleko před námi. Eh, Španělsko a Itálie se neúčastní, poněvadž eh, mají být překlady pouze do angličtiny, francouzštiny a němčiny. Nicméně máme již strojové překlady, které jsou efektivní takže je možné, stačí udělávat patenty v angličtině. Já bych eh, chtěla eh, zdůraznit to, že není pravda, eh, že Evropský soudní dvůr má nyní menší roli. Nadále může, má, má právo výkladu. Nic jiného by nebylo přijatelné. A také pokud se softwaru e, týče, e, i zde zůstává všechno při starém, nic se nemění. Děkuji paní kolegyně a další na tři minuty pan Engström. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo. Zelení, včetně Pirátské strany, my jsme chtěli Eh, společný patentový systém. I chceme tento systém, pokud by to byl opravdu systém, který bude integrován do právních struktur řádným způsobem v EU. Ovšem bohužel to, co zde vidíme a mm, pro co mm, hlasuje pravděpodobně většina, je opakem toho, co chceme. Co to znamená? Evropský parlament v podstatě veškeré politické pravomoci v oblasti patentového systému v podstatě udělí nějaké mezivládní situaci, mezivládní organizaci mimo EU. To znamená, že ten právní systém tohoto nového patentového uspořádání eh, bude mimo evropský právní systém. A to je špatné pro inovace, špatné pro mnoho jiných věcí v Evropě. Proč teda na tom záleží? Slyšeli jsme někteří zde hovoří o tom, že již několik desetiletí se tomu věnujeme, že zde máme Evropský patentový úřad, je to mezinárodní organizace mimo EU, mimo kontroly EU, mimo kontroly Evropského parlamentu. A vidíme, k čemu to vedlo. Smlouva, která zakládá tento Evropský patentový úřad hovoří o tom, že nemůžete patentovat eh, software, jiné věci, různé příklady. A my víme, že v podstatě tomuto úřadu na tom nezáleží, že uděluje tyto patenty, využívá různé právní formy u softwaru. Tvrdí, ne, ne, ne, my nedovolíme patenty na software obecně pouze ty, které na, běží na počítači a tak dále. To je v podstatě nevhodná argumentace, ovšem tak toto funguje. To by byla mohla být příležitost sladit um, tento patentový systém, dostat ho pod určitou um, právní kontrolu a my jsme promarnili tuto příležitost tím, že v podstatě umožňujeme této organizaci, která um, je mimo právní systém, která tomto ohledu jedná. Prosím, aby jsme to ještě zvážili, kolegové. Můžeme mít různé názory na patentový systém, ovšem je zde jedna věc, na které se shodneme. Shodneme se na tom, že je to důležité pro evropskou ekonomiku, to, jak funguje evropský patentový systém. Všichni souhlasím s tím, že dobrý systém by byl dobrý pro ekonomiku, pro inovace, zatímco špatný patentový systém je škodlivý a prostě špatný jelikož se na tom shodneme, tak eh, nevidím, proč bychom se měli vzdát této pravomoci, vzdát se jedné z těchto mála věcí, do které můžeme my jakožto politici zasáhnout prostřednictvím legislativy. Proto žádám všechny kolegy, aby podpořili náš posměvací návrh, aby ho skutečně začali pracovat na skutečném patentu pro Evropu. Děkuji.

Děkuji panu Košušníkovi a jako další řečník má slovo pan Henin na jednu minutu. Prosím. Děkuji za slovo. Ano, v podstatě zde hovoříme o racionalizaci a zároveň úsporám. Ehm, my samozřejmě nechceme, abychom všechno privatizovali, pro nás je velice důležité, abychom zde vynálezy chránili myšlenky, slova, těchto myšlenek a tak dále. To je velice důležité. Ovšem my samozřejmě chceme, aby to bylo otevřený systém, aby opravdu jsme byli pány toho, co, s, s čím přicházíme. Ano, samozřejmě. Ovšem nesmíte zapomínat na to, že se potřebuje chránit i národní zájmy. To je rovněž důležité, tak abychom, eh, abych se nám nevysmáli v Americe nebo v Číně. V podstatě to nebude řešit žádné, žádnou, žádné možnosti. V podstatě to bude pouze nástroj pro pro privatizaci, pomůže to velkým podnikům a v podstatě to ohrozí ty nejmenší podniky a v podstatě to mm, je záležitost, která jde proti logice vůbec digitálního světa, digitálního vývoje, který vidíme v současné době. Eh, pane kolego, já jsem vás nechtěl předušovat, ale musím eh, připomenout, že je třeba mluvit trošku pomaleji, aby to stihali tlumočníci jedna minuta je prostě jedna minuta a tam nemůžete eh, dát příliš dlouhé projevy. Jako další pan eh, Žobro, také na jednu minutu. Pane předsedající, debatuji... Děkuji za slovo, pane předsedo. Dnes zde hovoříme o velice důležité změně právního systému Evropské unie. Vyslechli jsme si mnoho optimistických projevů, Ovšem, podle mého názoru, to neodpovídá realitě a skutečným obavám, především pro malé a středně velké podniky. A to hlavně v nových členských státech. Mezinárodní koncerny a společnosti budou lépe chráněny, především pokud eh, přichází z Japonska nebo Spojených států nebo velkých členských států, protože 80 všech patentů právě přichází z těchto podniků, z těchto zemí. To znamená, že budou moci využívat svého monopolního postavení. Nesmíme zapomínat na to, že velké společnosti často využívají patenty proto, aby zablokovali přístup na trh pro malé a středně velké podniky. Polsku například malé a středně velké podniky představují velikou část našeho trhu a na základě odhadu náklady na patent se dokonce exponenciálně zvýší, což znamená, že naše ekonomika se zmenší, to znamená, že tyto obavy prostě musíme vzít v potaz, nesmíme na ně zapomínat. Děkuji panu kolegovi. Jako další řečník na minutu a půl pan Obermeier. Prosím. Pane předsedo, v zásadě by jednotný patent mohl vylepšit inovační schopnost Evropské unie v globální konkurenci, a to zejména oproti Číně a USA. Méně byrokracie, zredukované náklady by mohly přinést výhody pro podniky. Ale já jsem skeptický, a to z různých důvodů. Za prvé, skeptický, co se týče soudnictví. Eh, ten eh, plánovaný jednotný soud pro patenty eh, vytlačí patentové soudy v členských států a národní ochrana průmyslového vlastnictví se tím vlastně zruší. A dále si myslím, že ty plánované soudy mi připadají jako pochybné. Eh, komise říká ano, dojde ke ztrátě účinnosti a je možné, že eh, ten soud bude mít výkonnost pouze ve výši 20% výkonnosti národních soudů. A musím říci, že mě to velice připomíná akta opět tady do toho nebyly zapojeny odborné kruhy. A dále. Náklady se nezredukující. Odborníci eh, počítají s tím, že se zvýší pětinásobně a že se také pětinásobně zvýší riziko. Takže podniky si to již nebudou moci dovolit a eh, průmysl nepotřebuje drahé a pomalé soudy a dámy a pánové, středně velké podniky již vůbec ne. Takže bychom ten návrh měli změnit a to tak, aby ty, ta rozhodnutí patentového soudu bylo možné napadnout u Evropského soudního dvora a dále v žádném případě bychom nesměli eh, udělovat tento jednotný patent eh, na zvířata a rostliny. Děkuji. Děkuji kolegové. A pokud jsem nepřehlédl pana Buzutila, tak se dostáváme přímo k paní Merkies na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla vyslovit svůj srdečný dík zpravodajům za dlouhou a obtížnou práci, kterou odvedli. Ale nyní jsme dospěli až do tohoto bodu. Jsme unavení. 40 let jsme bojovali. A já se ptám, stačí to? Je to ta dostatečná odměna pro Evropu? Myslím si, že za 40 let bychom bývali mohli eh, dosáhnout mnohé většího výsledku. Nyní máme tedy po 40 letech toto, co máme. Příliš mnoho to není. Eh, protože si musíme uvědomit, že máme opět to, eh, co se mnohým v Evropě nelíbí. Je tady spor o jazyky a je tady systém, který nikdo nechápe. Mohli bychom bývali učinit fantastickou věc pro evropské inovace. Já bych to bývala ráda na tomto místě řekla, ale bohužel tomu tak není. Abychom mohli mít dobrý patent, tak bychom museli ještě pokročit. A my potřebujeme skutečně evropský patent pro inovace, ale já tady mám pocit, že jsme v rámci našeho boje o historické zájmy a rozpočet eh, na inovace naprosto zapomněli a proto apeluji na, všechno, aby, na všechny, aby skutečně se zaměřili na inovace, abychom mohli být konkurenceschopní v Evropě. Děkuji a nyní pan De Baker na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Paní předsedkyně, já jsem velice rád, že jsme dospěli k evropskému patentu Eh, kompromis, který se eh, dosáhl a který začal už za belgického předsednictví v roce 2010, je kompromisem, který nám pomůže. Eh, pomůže nám podporovat obchod a technologický rozvoj. Chtěl bych ovšem říci, že eh, generální advokát eh, doporučuje soudům, aby eh, odmítli všechny námitky Španělska a Itálie, což znamená, že zřejmě máme překonány poslední překážky. Důležité je zlevnění překladu. Harmonizované rozhodování povede k lepší jistotě, právní jistotě, a to je dobrá zpráva zejména pro malé střední podniky. Adekvátní patentová ochrana je prvním krokem k inovativnějšímu trhu. Eh, potřebujeme ovšem dělat eh, více pro více inovací na trhu, a to jak ze strany státní zprávy, tak ze strany soukromé. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Šimanský na jednu minutu. Děkuji vám. Evropská patentová ochrana eh, je tady proto, abychom posílili inovace a zjednodušili přístup ke soudní ochraně. Ovšem ten balíček je kontraproduktivní. Pokud ho budeme implementovat, eh, bude muset eh, mnoho našich eh, podniků přijmout to, že bude třeba vyprodukovat stovky stran textu v různých jazycích, v cizích jazycích v různých zemích. To znamená, že budete muset se hájit před soudem, který v jazyce, který není váš, budete muset platit za překlady a tak dále. Co je toto za eh, právní ochranu? Toto je systém, eh, který bude posilovat silné, oslabovat slabé. Bude to systém, který se stane nástrojem ne ochrany, ale ochranářství. Malé podniky se budou na trh dostávat s ještě většími obtížemi. A Jestliže dnes víme, že většina patentů eh, by měla přecházet právě z malých střední podniků, budeme mít velké, velké problémy. Pane, děkuji. My tady uznáváme, že je tady nutnost vytvořit jednotnou patentovou ochranu, tak aby malé středně velké podniky měly přístup k patentům, také jednotlivý vynálezce univerzity, ale nesouhlasíme s tímto návrhem a to z různých důvodů. Máme tam různé obavy. Za prvé je, e, mě chybí veřejná diskuze, která byla rozšířena a další, které vůbec nedošlo. Dále tady máme opravdu ten pocit, který z toho zůstává, že ten celý proces je veden velkými zájmy velkých průmyslových zemí a jejich odvětvími a že ten veřejný zájem jde opět stranou vytvoření patentového soudu, jednotného soudu, což vede ke ztrátě schrtovosti a schopnosti národních zásahů v této oblasti sebou nese řadu jasných nebezpečí, jak na úrovni omezení, co se týče účinnosti patentů, zejména v těch velice ožehavých citlivých oblastech, jako je to patenty, které se týkají ochrany živých tvorů, dále potom schopnost eh, eh, řešit patentové spory pro celou řadu organizací a individuí. Dále zde máme eh, to nebezpečí diskriminací a dále je tady ta, ta skutečnost, že to není zakotveno ve smlouvách, takže já si opravdu myslím, že toto není to nejlepší možné řešení. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, milé kolegyně. Dovolte, abych poukázala na několik možných problémů. Ano, Evropský patentový úřad eh, se sice snaží o zlepšení překladu, pokud jde o tři hlavní jazyky, ovšem malé eh, země budou mít mnohem menší přístup k těmto možnostem, bude to trvat možná pravděpodobně až rok, abychom zajistili kvalitní překlad do například litevského jazyka, který je značně komplikovaný. Proto se obávám, že země jako Litva například by měly získat právě dostatečné přechodné období, tak abychom opravdu i naše, naše podniky mohly um, přejít na strojový překlad um, v tomto přechodném období. Nesmíme zapomínat na to, že jak, že eh, technické informace musí být zveřejněny, tak abychom informovali veřejnost o vlastnících a právě proto špatný překlad by mohl vést opravdu k velikým problémům v některých zemích. Děkuji. Paní Niblerová na čtyři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři, pane ministře, dámy a pánové, milí kolegové. Patentová ochrana v Evropské unii je dosud velice časově náročná a drahá. Stojí více, desetkrát více než obdobná ochrana v USA v Číně. Mnozí kolegové na to už poukázali. Pokud dnes poledne, dnes v Evropském parlamentu přijmeme jednotný patent, tak to bude milníkem v historii dokončování evropského vnitřního trhu. A já opakuji, bude to milníkem v historii dokončování evropského vnitřního trhu. A proto bych chtěla své vystoupení začít srdečným poděkováním všem kolegům a já bych chtěla zejména eh, jmenovat naše zpravodaje, pana kolega Rabka, je pana kolega Baldasare a kolega Leného, ale mám ti na mysli také celou řadu dalších angažovaných kolegů zde v Evropském parlamentu, která, kteří se po celá desetiletí tomuto věnovali, nenechali se odradit navzdory té celé řadě neúspěchů, zejména v posledních měsících. Vždy se drželi té myšlenky jednotného evropského patentu a pomocí jejich úsilí se podařilo podařilo, že z této myšlenky se stala skutečnost. Já pocházím z Bavorska. Mnoho eh, středně velkých a malých podniků v Bahorsku, milé kolegyně, milí kolegové, mě neustále po mnoha léta říkají, že musíme mít toto jednotné řešení pro celou Evropu, ten jednotný patent. A já v tomto patentu, na kterém se dnes v poledne doufejme shodneme, vidím hnací motor pro inovace, růst a zaměstnanost v Evropské unii, zejména pro naše malé a středně velké podniky, které opravdu se ze všech sil snaží o to takovýto patent mít, protože ho potřebují. Malé a střední podniky jsou ti, kteří vzdělávají naše mladé lidi. To jsou ty podniky, které vytvářejí pracovní místa v Evropské unii. To jsou ty podniky, které sebou nesou ten největší inovační potenciál v naší Evropské unii. A já si myslím, že pokud přijmeme tento patent, který vede k méně nákladům, k méně byrokracie a k méně časových nákladů na celý proces právě pro malé a středně velké podniky, tak učiníme dobrý krok. A proto vás prosím, abyste to výslovně podpořili. Právě ve výboru ITRE jsme po celá léta se tomuto věnovali. Věnovali jsme se rovněž návrhu komise, který se týkal aktu pro malé a střední podniky a musím vám říct, to hlavní téma eh, to nejdůležitější, co brání malým a středně velkým podnikům, právě souvisí i s tím, že nemáme jednotnou patentovou ochranu v Evropské unii. Rovně bych chtěla poukázat na to, že ta jednotná patentová ochrana vznikala velice, velice obtížně. Eh, mnoho kolegů o tom již hovořilo. Od 70. let diskutujeme o jednotném patentu. Jazykový režim, a chci říct, já jsem 13 let v parlamentu, to bylo jedno z témat, se kterými jsme se zabývali neustále, po léta. Přes 90% přihlášek o patentovou ochranu podle mého vědění, podle mých znalostí jsou v angličtině. Takže já mám svou, svůj jazyk velice ráda, kolegyně a kolegové, a dokonce svůj dialekt bavorštinu, ale přesto si myslím, že ten jazykový režim by neměl být takový problém. A já doufám, že Itálie a Španělsko využije těch dveří do, otevřených do kořán a vejde. Já si opravdu myslím, že bychom měli mít v naší Evropské unii dobré řešení pro všech 27 členských států. Sídlo uh, jednotného soudu pro patenty, jistě ta tři sídla, to není ideální řešení, je to opět takovým tím klasickým příkladem toho evropského paradoxu, jak bych to nazvala, ale musíme to přijmout tak, jak to je. My v parlamentu jsme o tom nerozhodovali. A myslím si, že ty komentáře, které máme ve zprávě z vlastní iniciativy pana kolega Lénaho, jsou velice vhodné a výstěžné. A na závěr, dámy a pánové, vždycky se říká, že to nejlepší je nepřítelem toho dobrého a to platí samozřejmě i pro Evropskou patentovou ochranu. Přesto jsem velice ráda, že to, o co jsme se tady společně s komisí snažili po desetiletí, se nám podařilo dovést do dobrého konce a já rozhodně budu souhlasit s těmito návrhy. Děkuji. Děkuji vám, paní Nibler. Nyní paní Flašíková Beňová. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Přijmout jednotný evropský patentový systém koexistující s národními a Eh, systémy patentů. O to se pokouším už několik let. Komise předložila dva legislativní návrhy, které pokud budou přijaty, pomohou jakékoliv firmě či jednotlivci chránit eh, vynález pomocí evropského patentu. Vysoké náklady a složitost udělování evropských patentů v několika členských zemích eh, jsou hlavní důvody, které odrazují držitele patentů od celoevropskou patentovou ochrany. Například eh, běžné náklady běžného patenty se odhadují na 22 až 26 tisíc eur. Vytvoření evropského patentu pomůže snížit tyto náklady na 680 eur na patent a vytvoří příznivější podmínky pro investice do výzkumu a vývoje. Jednotný systém ochrany patentů významně zjednoduší systém a umožní uživatelům snížit administrativní zátěž a Eh, náklady na patenty v Evropě až o 80 Tím se zlepší fungování a ochrana eh, svobodného pohybu zboží na společném trhu. Eh, bude to také na ochranu podnikání a inovací. A to nám umožní dosáhnout 3% míry výdajů na výzkum a vývoj, jak to máme ve strategii 2020. Také to přinese potřebnou právní jistotu v této oblasti a myslím, že je také důležité, aby parlament jako spoluzákonodárce byl plně informován o všech aspektech. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Flašíková Beňová. A není pan Mandes na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za velice dobře odvenou práci a chtěl bych také eh, poblahopřát eh, panu Barnierovi, že udělal všechno, co se podařilo po 40 eh, letech jste nám předložil něco, co je v podstatě eh, to nejlepší, co můžeme eh, mít. Já také eh, jsem podal už několik patentů svým jménem, tedy ne, že bych na nich zbohatnul, ale Eh, přesto si myslím, že je eh, skvělé, že si mohu eh, nyní zažát o patent pro celou Evropu. Já jsem právník a já pracuji v oblasti ochrany duše, duševního vlastnictví a já vím, jak je to těžké získat patent. Proto tady tleskám komisi a parlamentu k této legislativě. Škoda, že dvě země se nepřidají, takže to nebude skutečně eurounijní patent. Je

Děkuji. Cílem jednotného patentového systému je to, aby se i nadále posílily monopoly na kapitalistickém vnitřním trhu Evropské unie a rovněž také na celosvětových trzích. Cílem tedy je vytvořit kontrolu intelektuální práce a tvorby a dokonce to zlevnit. Takže e, opravdu dojde k monopolizaci vědění, budeme mít monopol na vědění, to je již tendenci, kterou zaznamenáme v Evropské unii. To zhorší přístup e, k službám a zbožím, jako, je, jako jsou zdravotní služby, e, potraviny a tak dále. Toto vše se čím dál tím více dostane do rukou kapitalismu. Máme tady nový, nový soudní systém, který se týká patentů. To bude velice komplexní systém a tím se bude obcházet celá řada ustanovení, která se týkají patentové ochrany. Veřejné statky, jako například vědecké vymoženosti, již nebudou přístupné. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Morganti na jednu minutu. Děkuji, pane předsedkyně. Jednotný evropský patent může být bez pochyby užitečný a mohl by drasticky snížit náklady na patenty a rovněž na překlady. Pro podniky, zejména pro ty nejmenší, E, toto znamená, že budou moci uspořit na každém patentu tisíce eur a to je obzvláště důležité zejména v dobách krize. Pokud ovšem chceme skutečně ušetřit peníze, tak bychom měli zvolit jeden jednotný úřední jazyk. Z mnoha různých důvodů tímto jazykem může být přirozeně pouze angličtina. A e, takováto arogance ovšem nemá opodstatnění. Vůbec nevíme, proč angličtina, eh, francouzština a němčina se tady upřednostňují na úkor jiných jazyků. Evropský soudní dvůr se vyslovil proti tomuto eh, systému tři jazyků, například v rámci konkurzu eh, výběrových řízení EPSO. A já si myslím, že to se týče patentu, musíme mít rovnoprávnost, takže jazyky ano, ale potom i tak, aby tam nebylo to privilegium francouzštiny, němčiny a angličtiny. Děkuji a nyní paní Galo na tři minuty. Merci, madame la présidente Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, poslední 40 let eh, už Evropa očekává evropský patent. Konečně zde jsme v tomto historickém okamžiku a já bych ráda poděkovala panu komisaři Barnierovi, protože toto je nezbytný nástroj pro podporu inovací, pro podporu investic našich podniků do výzkumu, do vývoje je to zásadní nástroj, který potřebuje, který evropská ekonomika potřebuje. Potřebujeme více inovací, potřebujeme vynálezy, protože všechna ta čísla, která vidíme, prostě nejsou potěšující. Ano, kolem 60 tisíc patentů jsme podali v Evropě, zatímco asi 120 tisíc v Číně a 280 tisíc ve Spojených státech. To znamená, že opravdu zde ztrácíme v tomto boji a musíme reagovat. Balíček, o kterém budeme hlasovat, někteří kritizují i profesoři z univerzity, poslanci, protože údajně tento rámec, um, který připravujeme, není ideální. Já samozřejmě sdílím část této kritiky, ovšem nesmí nás to odradit, nesmí nás tyto akademické diskuse odradit, protože to, co je pro nás důležité, je dopad, dopad této legislativy na evropskou ekonomiku. Jednotná ochrana Patentová ochrana sníží náklady na předkládání patentů šestkrát, protože z těch 30 tisíc se dostaneme <clears throat> opravdu na, na šestinásobně nižší částku, což znamená, že malé a středně velké podniky k tomu budou mít větší přístup a zvýší to jejich konkurenceschopnost. To, co je důležité, je, abychom měli koherentní systém, který umožní jednotnou patentovou ochranu a budeme využívat eh, praxi, kterou zavedl Evropský patentový úřad, který se osvědčil a samozřejmě rovněž musíme respektovat rozsudek Evropského soudního dvora v tomto ohledu, pokud jde o jurisdikci z 8. března 2011. To, co je pro nás důležité, je, abychom konečně překonali tyto obtíže článku 118 Lisabonské smlouvy, tento text, který vyžadoval jedno eh, myslnost eh, na radě v oblasti jazykového režimu patentů. Ovšem nesmíme zapomínat na stávající okolnosti, politické, právní problémy, překážky, kterým čelíme. S ohledem na vše, o čem se se zmínila, je podle mého názoru toto nejlepší možný výsledek a proto bych velice ráda srdečně poděkovala panu Rabkajovi, panu Baldasaremu i panu Lénemu za jejich úsilí, za jejich trpělivost a za snahu hledat kompromisy. Dejme šanci tomuto novému rámci. Měli bychom se podívat na to, jak bude fungovat, podívat se na jeho slabé, silné stránky. Evropský zákonodárci vždycky budou schopni vylepšit tento nástroj nebo ho upravit v budoucnosti, pokud to bude zapotřebí. A na závěr upřímně věřím, že Španělsko i, i Itálie z mění své stávající rozhodnutí a budou se plně zúčastňovat na jednotné patentové ochraně na tomto úžasném nástroji, který potřebujeme pro růst a posílení vnitřního trhu. Děkuji. Děkujeme, paní Galo. Tak Pan Ludvíkson, děkuji vám. je třeba se dívat pozitivně na to, že nový evropský patent zdá se konečně vznikl. Je to velice dobrá reforma, zlepšuje se inovační klima, patenty budou jednodušší po všech stránkách, i používání, dosahování a bude to všechno také levnější. A je to pro nás posilou ve světě, který je čím dál tím náročnější. Přejeme si Evropu, kde je růst a zaměstnanost. Samozřejmě dohoda, která byla dosažena, eh, vzbuzuje určité námitky. Některé jsou oprávněné, některé méně. Já si myslím, že dokonalá tato dohoda není, ale přesto je to přijatelný kompromis. Nový systém pravidel je vyvážený a myslím, že to bude sloužit svému účelu. Z tohoto důvodu souhlasím. Je nejvyšší čas, abychom od slov přešli k činům. Děkuji vám, pan Tremosa i Vaseles. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes bude velký den pro Evropu, její občany a podniky. Po 40 letech vyjednávání budeme mít konečně evropský patent, který bude platit ve většině členských zemí a posílí eh, společný trh. Bohužel Španělsko se nechce připojit. Je to trapné, že se neúčastní z eh, prostě nacionalistických eh, malých důvodů. Eh, já zastupuju Katalánsko, eh, které každý den, každý rok generuje více než 30 nových španělských patentů. Já to prostě nechápu. Já určitě podpořím tuto dohodu, poněvadž tím posilujeme společný trh a tím i společnou dohodu. Španělská vláda se eh, tímto způsobem eh, snaží jenom podporovat ti, kteří volají po nezávislosti Katalánska. Děkuji vám. A nyní eh, ptám se pana Tremozy Baselze, zda přijme bodrou kartu, tedy otázku od pana Lopeze Isturise. Když už je tedy řeč o e, nacionalismech, e, nechci se vyjádřit, e, vyjadřovat příliš, příliš tedy negativně, ale zajímalo mě, jak se tedy staví katalánci k tomu, že budou muset se obracet na soudy ve třech různých místech a nikde nebudou moci hovořit ani katalánsky, ani španělsky to tedy eh, myslím, že to není jenom španělský problém, ale prostě eh, my potřebujeme patentový systém, ale v takovéto podobě snad ne. Eh, vážený kolego, já k tomu musím říci, že angličtina v podstatě už je také naším druhým jazykem, ne? Myslím, že existují kurzy v, na Barcelonské univerzitě, jak v angličtině, tak v katalánštině. Já si myslím, že pro katalánské firmy to není problém. Myslím, že katalánci eh, do Evropy eh, vyvážejí více než zbytek Španělska, čili já si myslím, že to bylo v angličtině, bylo by to daleko jednodušší. Já bych tedy řekl, že Eh, skutečně bychom se neměli stavit proti tomuto projektu. Je to velký evropský projekt a měli byste zvážit svůj postoj k němu. Děkuji vám. Prosím vás, pane kolego, ještě pan Masim Vidalko by rovněž rád podal eh, modrou kartu. Souhlasíte? Pane Barsesi. Ještě jedna modrá karta. Souhlasíte? Dobře, pane Hidalko, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Co to tady slyším? Nacionalismus je špatný pro podniky. Pane Tremoso, rád bych se zeptal, proč se teda nevzdá nacionalismu, který představuje takovou, který mm, mm, škodí katalánskému eh, biznesu. Mm, dovolte, abych odpověděl panu Masipově. Já jsem kataláncem, já se cítím kataláncem i Evropanem a zároveň katalánská ekonomika, to bych rád řekl, na základě nebo po volbách, kde jsme hlasovali většinově pro stranu, která volá po referendu a nezávislosti. To v podstatě znamená, že e, na základě výsledků, které máme, mm, exportujeme více než ostatní části Španělska, mm, podáváme do zahraničí na celém světě, mm, máme u nás mnoho zahraničních podniků. To znamená, že jsme nesmírně otevření, pokud jde o zbytek světa, jsme nesmírně hrdí na naše hluboké kořeny. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan Vojčechovský, jedna minuta. Děkuji za slovo, pane, paní předsedající. Winston Churchill eh, jednou řekl, kdykoliv jsem měl pravdu, byl jsem v menšině a tak to bylo i se mnou, když jsme hovořili o reformě v oblasti cukrovarnictví a měl jsem pravdu a nyní rovněž hovořím minoritním hlasem, alespoň v soudě podle toho, co zde zatím zasnělo. Já jsem totiž proti tomuto systému. Jsem proti tomuto systému, protože v mé zemi v Polsku tento projekt byl zamítnut našimi akademiky, vědci, celou společností, protože všichni vidí, že tento systém pro získání patentu bude znamenat navýšení nákladů především pro malá a střední velké podniky lidi v mé zemi prostě vidí jasně, že budeme chránit zájmy pouze velkých hráčů a naopak škodit malým hráčům, kteří budou mít problém s přístupem k soudní ochraně, prostě biologické procesy, život, na to to prostě nesmí platit žádné eh, patentové ochrany ani v oblasti zemědělství. Tento patent totiž bude znamenat a to, že ze zemědělství uděláme pouze jednu mm, část ekonomiky a já jsem prostě proti tomu a proto budu hlasovat proti tomuto návrhu. Děkujeme, říká paní předsedající. Paní, pan Karinc má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Milí kolegové, kolegyně. Zde v této místnosti, ale zároveň v celé Evropské unii. Neustále hovoříme o posílení vnitřního trhu, hovoříme o potřebě ekonomického růstu, protože všichni chápeme, to, že bez ekonomického růstu prostě Evropa bude přicházet do finanční prostředky a nebude mít dostatek financí pro údržbu nesmírně náročných sociálních systémů. Otázka zní, jak dosáhnout tohoto hospodářského růstu v Evropě. Samozřejmě, že je důležité zajistit to, aby naše vlády přistoupily k rozpočtové kázni, tak aby abychom mohli dosáhnout těchto stanovených cílů. Ovšem i v oblasti pracovně právní legislativy to znamená velké příležitosti. Mělo by to totiž posílit pohyb eh, pracovníků a to zároveň by mohlo nakopnout růst. Měli bychom investovat více do vzdělávání, do výzkumu, vývoje, tak abychom měli dostatečně připravené pracovníky pro zajištění těchto nových příjmů. Ovšem problém je v tom, že tato budoucnost bude obtížná. Držitele patentů budou mít problémy v jazykovém režimu, v oblasti řešení patentových sporů. Ovšem jsou zde možná řešení a o těchto dneska hovoříme. Milí kolegové, kolegyně, po asi 40 letech jednání se konečně dostáváme do této poslední etapy s možností potenciálního jednotného patentového systému. Ano, to řešení není ještě ideální. Dva členské státy, Itálie, Španělsko se zatím nepřipojilo, ovšem pokud v 25 členských státech nějaká společnost nebo nový vynálezce či starý vynálezce bude mít možnost využít tento zjednodušený proces pro uh, jednotnou patentovou ochranu, která mu zajistí ochranu v 25 státech, tak to opravdu bude úžasné. Ovšem ve Spojených státech a v Japonsku jsou tyto procesy několikanásobně méně nákladné a toto je naše příležitost zlepšit konkurenceschopnost Evropy. Není to ideální řešení, ale je to dostatečné řešení, které by mohlo představovat dobrý základ pro náš vývoj do budoucna. Budeme schopni tímto způsobem pomoci našim lidem, našim vynálezům, který zároveň pomohou celé Evropě. Pani Tikal. Děkuji, pane komisaři. Roztříštěný patentový trh a rozdílné uplatňování zákonů je překážkou pro inovace a pokrok na vnitřním trhu. Celý systém se ještě zkomplikuje a bude to překážka pro efektivní ochranu patentů, zejména pro malé a střední podniky. Jednotný patent v sobě skýtá šanci pro inovace. Pokud bude jednotný patent s jednotným účinkem, který bude platit eh, buď na celém území Evropské unie, či v určité části států, by to by jistě povedlo ke snížení nákladů pro žadat pro přihlašovatele patentu asi až o 60 je dobré, že je zde zohledněno situace malých a středních podniků, rovněž důležitá otázka jazyková a rovněž je důležité je dořešena ta otázka překladu do všech jazyků EU, ovšem ten strojový překlad, ten systém ještě není zcela dostatečný. Eh, Měli bychom vytvořit nějaké vlastní oddělení pro Jižní a Východní Evropu pro, v rámci toho soudnictví, toho jednotného soudu pro patenty. Děkuji. Děkuji za slovo. Toto je opravdu historický týden pro naše podniky. Po více než 30 letech jsme překročili tyto sterilní polemiky a snažíme se vytvořit společný patentový systém, chránit naše vynálezy a zároveň zredukovat náklady. Stálo to 30 tisíc um, eur, abychom například v deseti zemích um, um, zavedli patent. Několikanásobně je to vyšší než v Japonsku a ve Spojených státech. Nevím, odkud má číslo přinesla Pan kolega, který před chvíličkou o tom hovořil, eh, u nás víme, že v roce 2014 by to mělo stát už pouze 5 tisíc eur, čili opravdu to bude značná rezerva a zároveň to posílí právní ochranu. Ovšem potřebujeme ještě více, tak abychom zlepšili a mm, zlepšili náladu mezi našimi vynálezci. Toto evropský patent je důležitý pro inovace, ovšem není dostatečný. Pokud naše podniky chtějí lepší industriální ochranu, tak zároveň potřebují zároveň i kapitál a jednodušší přístup k financování, ehm, daňový systém, který bude mnohem ehm, přívětivější, tak aby mohli opravdu konkurovat v tomto globálním světě. Děkujeme. Děkuji, pan Masip Hidalgo. Děkuji, paní předsedkyně. Toto, co máme nyní na stole, to není evropský patent. Španělsko, španělský jazyk je diskriminován oproti němčině a francouzštině, kdy se španělsky hovoří častěji. Pokud chceme skutečně snižovat náklady, tak by bylo třeba mít ten patent pouze v angličtině. A proto ty články 6, 7 a 8. Potřeba bychom méně oslavných projevů, které se týkají patentu. Vše v podstatě je obsaženo ve zprávě generálního advokáta. Děkuji, paní Kastex, zde nevidím. A to znamená, že má slovo pan Repo, prosím arvoisa puhemies olen Děkuji. Děkuji, paní eh, předsedající. Já jsem pozorně naslouchal tomu, co říkali jiní řečníci. Já myslím, že bychom měli zdůraznit důležitost patentů pro malé podniky. Počet eh, patentů, které třeba chránit eh, po celém světě, Eh, narůstá, poněvadž eh, je to základ růstu mnohých podniků a tak dále. Mm, máme sice inovací mnoho, ale mezi těmi, kteří je podávají, je čím dál tím méně malých a středních eh, podniků. Jedním z důvodů je to, že malé a podniky prostě si často nemohou dovolit eh, podat si registraci patentu, poněvadž ty náklady jsou mnohonásobně vyšší než třeba ve Spojených státech. Patenty eh, budou důležité pro evropskou budoucnost a pro implementaci strategie Evropa 2020, poněvadž Eh, patenty jsou prostě proto. Děkuji. Pan Kováč Sáve není, taky se dostáváme k postupu ke HDI. Pan Kelly. John, uh, yesterday... Eh, včera po 60-letém úsilí jsme dostali Nobelovu cenu míru, což je skvělé. Dnes eh, po více než 30 letech máme v úvozovkách unijní patent. My víme, že se o to zasloužil pan Barnier a my to popisujeme jako dynamický kompromis, to, co bylo dosaženo E, jestliže e, budeme mít nyní více patentů, pak to bude důkaz úspěchu. Dnes máme v Evropské unii pouhých 60 tisíc patentů ročně a pokud je bude mnohem více, bude to jině dobře. Samozřejmě bychom si přáli, aby Španělsko a Itálie se přidali a prosil bych e, pana komisaře Barniera, aby jim to pokud možno usnadil. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, kolegové. Také já bych chtěl poblahopřát zpravodajům Lénemu Baltasary Marabkajovi. Blahopřeji také panu komisaři. Opravdu potřebujeme evropskou konkurenceschopnost. Eh, naše ekonomika na světových trzích slábne. My jsme vždy byli inovativní a kreativní, ale to už není pravda. Tato reforma určitě ovlivní náš pokrok v této oblasti. Malé a střední podniky budou moci postoupit vpřed, budou mít menší náklady a bezpečnější patenty. Pane komisaři, já podporuji vaši práci a podobně jako vy, mě rozesmutňuje to, že slovinský jazyk nebude mít stejnou pozici, stejné postavení jako jiné jazyky. Nicméně musím-li si vybrat mezi ty dvěma zly, tak si beru to menší, tedy evropský patent. Děkuji vám. Eh, eh, Vážená paní předsedající, eh, z řízení jednotného soudního sídla by vytvořilo konzistentní systém na řešení sporů. A to je samozřejmě určitě důležité také, pokud se týče používání softwaru, poněvadž zde je patentové právo velmi rozmanité napříč členskými zeměmi. Já bych tedy doporučil, abychom do budoucna se zaměřili zejména na ochranu nových technologií a softwarových aplikací tak, aby naše patenty byly kvalitní a nenapadnutelné. Také věřím, že se do budoucna podaří zlepšit kvalitu překladu a to znamená, že je třeba angažovat specialisty na technické překlady. Eh, programy na automatické překlady to samo o sobě nebude stačit. Děkuji, pan Luhan. A nyní má slovo pan komisař Barnier. Okay. Merci, madame la Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velice stručně. Nejprve bych rád poděkovala všem, kteří se vyslovili a kteří opravdu upřímně vyjádřili své pocity. Velice stručně, jestli dovolíte, pouze několik bodů, několik reakcí, úvah. Paní Lichtenberger, vy jste hovořila o Evropském soudním dvoře, hovořila jste o tom, že v podstatě bude jaksi vyloučen z celé této hry. Ne, ne, ne, opravdu tomu tak nebude. Evropský soudní dvor bude tou poslední instanci a bude samozřejmě jednat v, tom, v rámci prvního, od prvního až do posledního článku o eh, mm, patentu. Samozřejmě, že to za, že... Vážený pane komisaři, pane, pane, komisař, já Promiňte, promiňte, německé tlumočení nám nefunguje, tak nevíme, co se děje, promiňte. Uh, takže ještě, kdybyste byl tak laskav, prosím, můžete, tak ještě jednou teda <laughs> máte. Dobře, tak jenom abych paní Lichtenberger řekl, prosím, abyste to nepochopila nesprávně. Samozřejmě, že to bude Evropský soudní dvůr, který bude jednat o nařízení eh, ohledně patentů od prvního až do posledního článku. To znamená všechno podle, eh, ohledně AKI evropského, ohledně překladu a tak dále. To znamená, že ano, toto bude vlastně první společný soud v této oblasti a bude muset odpovídat všem ostatním povinnostem, bude muset dostat všem povinnostem podobně jako i národní soudy a samozřejmě bude muset všechny otázky, pokud o interpretaci těchto dvou nařízení předkládat potom Evropskému soudnímu dvoru, kdyby tam byly nějaké nejasnosti. Někdo řekl, že to ještě není konec tohoto úsilí. Paní Rýs se o tom zmínila, hovořila, že je to teda mm, pokrok důležitý, ovšem nedostatečný. Máte pravdu. Ano, je to určitý rámec, který zde tvoříme, určitý základ. A nyní prostě musíme pracovat na všech těch operačních záležitostech. Evropský patent prostě musí být provozu schopný. Doufám, že tomu bude na jaře 2014 a já opravdu doufám, že prvním Eh, již v prvních měsících eh, roku 2013 budeme moci již našim malým a středně velkým podnikům poskytnout tento společný evropský patent. Rád bych poděkoval všem, kteří děkovali nám. Paní Milkstrom, pan Karim, pan Manders, paní Galo, mnoho ostatních z vás, kteří nám děkovali a já samozřejmě já jsem v podstatě na konci této dlouhé práce. Mí spolupracovníci na tom hodně pracovali, ovšem v podstatě od švédského předsednictví, belgického předsednictví až po kyberské předsednictví. Na tom pracovalo mnoho eh, jednotlivých předsednictví. Já bych rád poděkoval nejenom těmto zástupcům, ale zároveň vašim zpravodajům, kteří mm, nebylo to jednoduché. Ano, ta otázka jazykového režimu, legitimní a tak dále. Ovšem asi pan Baldasare, pan Rabkaj, pan předseda Léne, všichni zpravodajové velice konkrétně pracovali, velice mm, takovým důstojným způsobem se snažili schopni zajistit obecný zájem Evropy. Další kolegové, pany Dalko se zmínili o legitimních záležitostech, jak právě ty otevřené dveře, o kterých jste se zmínil. Ano, ty zůstanou nadále otevřené. Pan další kolega se ptal, kdy tomu tak bude, kdy Španělsko a Itálie přistoupí k této spolupráci. Je to jejich eh, volba, je to v podstatě právě filozofie posílené spolupráce těch otevřených dveří, je to na nich. To, tuto volbu vezmou jistě v nebo budou oni uvažovat, jakmile budeme mít k dispozici rozsudek Evropského soudního dvora, který očekáváme s velikým respektem. A já jsem přesvědčen, že na základě vaší práce, zaangažovanosti i práce rady, komise, který má rovněž odvedla veliký kus práce, je to důležitá etapa, důležitý pokrok pro konkurenceschopnost, růst v Evropě, pokrok pro malé a středně velké podniky. Pan Šimanský, já jsem to nepochopil, nebo pan Henen, já to, to právě jsem moc nepochopil. To, ne, to není pravda, že chceme posílit silné a oslabit slabé. Není to pravda. Ať už tento patent není sice ideálním, já jsem si představila trošku jiné metody v některých oblastech, ovšem je to obrovský krok pro malé a středně velké podniky, které budeme chránit. Pan Mander se o tom změnil před chviličkou že on v podstatě eh, odmítl eh, ten patent na svoje vynálezy, protože v Evropě to bylo příliš eh, nákladné, až 30 tisíc to mohlo stát A toto právě my chceme snížit, tyto náklady, které byly obrovské pro Mm, pro naše malé a středně velké podniky, který máme asi 21 milionů a které prostě díky vašemu rozhodnutí zlepší svou konkurenceschopnost a své postavení na trhu. Děkuji. Uh, a nyní za kyperské předsednictví rady pan ministr Luka. Máte slovo, pane. Děkuji vám, paní předsedající, eh, vážení dámy a pánové poslanci Evropského parlamentu. Já vítám skutečnost, že mnozí z vás dnes ráno, dnes dopoledne podporujete, podporujete radu a její stanovisko k balíčku evropském patentu. Jednotný systém evropského patentu je významným úhelným kamenem našeho dalšího úsilí o Další posílení evropského oživení a vybřednutí z krize. Bylo to obtížné, stálo nás to mnoho úsilí, abychom tohoto dosáhli. Je to práce předchozí předsednictví i kyperského. Já bych chtěl ještě jednou srdečně poděkovat Evropskému parlamentu za pochopení a za vynikající spolupráci na tomto důležitém tématu. Ano, děkuji, pane ministře, a nyní zpravodajové, nejdříve pan Léne. Prezident. Paní předsedkyně, vážené dámy a vážení pánové, chtěl bych zejména poděkovat všem, kteří se účastnili této velice konstruktivní diskuze, ale jsem eh, eh, stejném mínění jako pan komisař, že je třeba tady skorigovat jisté věci, dát je do pravého světla. Já si myslím, že je to skutečně pokrok pro malé a střední podniky a ukážu to na jednoduchém příkladě. V současné situaci bez tohoto patentového balíčku, bez eh, toho patentového soudu, to vypadá takto. Střední velký podnik si zažádá o patent, to je již velice drahá záležitost, pokud si to požádá Eh, pro všech těch 25 členských států. Potom, pokud chce prosadit tento patent oproti nějakému velikému podniku, který tento patent porušuje, tak musí teoreticky žalovat až v 25 členských zemích jednotlivě. To každý středně velký podnik dovede na hranice jeho možností, až jeho existence. A ono je to ještě horší ve skutečnosti. V praxi to často vypadá tak, že velký podnik jaksi uzme malému ten malý podnik a snaží se potom s ním dohodnout na nějakém dílu, který mu umožní takovýto patent využívat velice levně. Ale pokud malý podnik něco takového poruší, tak přijde velký podnik a ten má prostředky na to vést eh, potom soudní spory v 25 jednotlivých členských zemích a to potom vede v konečném platnosti pro velké náklady pro malý podnik. Tedy v budoucnosti to tak nebude, protože v budoucnosti, pokud někdo využije jednotný patentový systém, tak bude pouze jedno soudní řízení, jeden soudní spor a tam se rozhodne pro všech 25 členských států. A to konečně poveze k rovnováze mezi malými a středně podniky a středně velkými na jedné straně, na druhé straně mezi velkými podniky. A proto říkám, že to je zásadní krok pro malé a středně velké podniky. A mnohé co z toho, co se bylo řečeno, je prostě nesmysl. A řeknu to opravdu tak, to je jasně nesmysl. Nikoho to nediskriminuje, protože Španělsko a Itálie se do, samozřejmě i nadále účastní té dosavadní patentové umluvy to tedy znamená, že veškeré patenty, které se přihlašují v těchto zemích, budou požívat tu možnost těch překladů. Ten nový systém nenahrazuje ten starý systém, je to dodatečná možnost, tedy veškeré stávající možnosti, které se týká národních patentů a evropské patentové umluvy i nadále existují a pak zde bude dodatečná možnost jednotného evropského patentu, která bude moci být tedy využívána na vnitřním trhu. Proto si myslím, že jsme pokročili o velký kus směrem vpřed, pokud toto tedy přijmeme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Lénemu. A nyní bude mít slovo pan Baldassare, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A samozřejmě, že bych rád poděkoval všem kolegům a kolegyním, kteří vystoupili v diskuzi. Rád bych řekl něco, co často cituje pan um, Léne. Půlka chleba je lepší než žádný chléb. Ano, to je pravda, vyslechli jsme si mnoho kritických připomínek, ovšem na konci dne si můžeme říct, že je to úspěch, je to pozitivní výsledek, dobře, má to své mouchy, mohlo to být lepší, ovšem je to výsledek, který je hmatatelný a všichni ho vidíme nepochybně zde dosáhneme značných úspor pro žádosti o patenty a zároveň i potom v té následné právní etapě se tyto náklady sníží. Budeme mít patent, který bude platný v 25 členských státech a doufám, že za nedlouho tomu bude tak v 26 či 27 státech. Ano, máme zde Mm, systém založený na třech jazyky. Pane Morganty, já jsem přesvědčen rovněž, že italština je jeden z nejkrásnějších jazyků na světě. Ano, ovšem v Evropě, když 35 eh, žadatelů o patent je mm, prostě v eh, angličtině, dalších 30 v němčině a další procenta v, ve francouzštině, tak prostě naši mm, mm, naše podniky v 90% předkládají žádosti rovněž v angličtině, tak nevím, proč bychom měli bojovat za něco, co prostě nemá žádný, z čeho nebude mít žádný prospěch naše obchodní a business komunita. Je to balíček, který je podle mého názoru dobrý, je to systém, systém, který prostě umožní uniformní jednotnou aplikaci v členských státech, eh, pokud jde rovněž o jurisdikci. Dále zde zavádíme přechodný systém, který umožní našim podnikům eh, postupně se do tohoto systému začlenit, zakomponovat, využívat kvalitním způsobem tento nástroj, budeme mít eh, lepší způsob překladu a tak dále, tak aby tento systém byl důvěryhodný. Čili je to podle mého názoru úspěch a já doufám, že naše země prostě již přestanou neustále trvat na, na, tom, na těch argumentech, které prostě nemají odůvodnění a nejsou užitečné v, pro, v tomto obtížném období pro naše podniky, které by měly přinést výzkum, vývoj a inovace. Děkuji vám, pane Basotare, a nyní pan Bernard Rapkaj. Paní předsedající, mně se zdá, že pan kolega Baltasáre má pravdu. Mně se taky italština líbí ze všech nejvíc, to říkám jako eh, Němec, ale tady to není soutěž krásy. Tady děláme na evropském patentu a jde o něco, s čím si poradí konečně také malé střední podniky. Já musím říct, že za celá ta léta eh, v parlamentu jsem zažil eh, velice zvláštní debatu tentokrát. A sice, eh, že odpůrci tohoto projektu si natolik odporovali, a ne jenom jeden druhého, ale dokonce e, sám sobě dvakrát v jedné, věce, v, jed, v jedné větě odporovat, to tady také jeden kolega dokázal. Já musím říct, že je nás tady velice eh, málo a eh, musím říct, že doufám, že mnozí kolegové nyní sedí ve svých kancelářích a čtou si tento text, eh, což zjevně dosud neudělali. K otázce patentové ochrany. Tento balíček neříká nic o udělování patentu. Tady jde o patentovou ochranu a patenty, které již byly, eh, které již byly vydány, samozřejmě platí a jsou chráněné, ty, které nebyly vydány, no tak zatím prostě nejsou vydány, to je všechno. Tady jde o ochranu těchto patentů a nyní jednotně v 25 zemích. Kdo říká, že toto prodražuje situaci pro malé a střední podniky, to opravdu je nějaké tajemství, kterému nerozumím. A ještě k tomu chci říct jednu věc. Jestliže zde eh, se argumentuje s tím, o čem se debatuje ve vědeckých kruzích, tak musím říct, eh, že eh, toto by mohlo být jednoduše a prostě pouze jako mezi státní dohoda. No a pak my jsme úplně ze hry venku jako Evropský parlament i Evropský soudní dvůr je tedy mimo hru a právě tomu jsme zabránili. O nic jiného tady nešlo od samého začátku. A já vám říkám, jestliže dneska někdo bude hlasovat proti tomuto balíčku, tak eh, hraje do karet velkým podnikům a proti podnikům malým a středním. O tom není pochyb. Děkuji panu Rabkajovi, děkuji všem kolegům a kolegům, kteří se zúčastnili diskuze, děkuji panu komisaři, děkuji panu ministrovi, děkuji mnohokrát za tuto velice zajímavou rozpravu. Tři zprávy o evropském patentu, o těch se bude hlasovat dnes a to ve 12 hodin v poledne. Nyní přeruší schůzi a sejdeme se opět ve 12 hodin.